většinou toho, co zde zaznělo, zejména prosazovat hospodářská, sociální a kulturní práva, což je prvkem našeho současného akčního plánu o lidských právech a demokracii a nyní, když rozebíráme novou verzi tohoto plánu na období 2015 až 2019, tak tam právě jednou z takových záležitostí, kterou jsme se velice intenzivně zabývali poslední měsíce, je výraznější úloha hospodářských, kulturních a sociálních práv do budoucna v oblasti lidských práv jako takových. Tedy rádi se ujmeme i vašich námětů. Nevím, zda konkrétně se ty formulace pak objeví, ale e, buďte ujištěni, že i nás to zajímá a že jsme s tím obeznámeni. Možná jeden aspekt, když hovoříte o podnikání a lidských právech v kontextu hospodářství a lidských práv. Možná víte, EES a obecně Evropská komise a celá Evropská komunica, veli, komunita velice aktivně prosazuje určité principy podnikání, i když nevím, zda tam konkrétně to bude zmíněno. Méně už jsme na stejné vlnové délce, když by se mělo uh, přijímat něco právně závazného. Před pár dny se konalo fórum v Ženevě pod patronátem OSN a tam víceméně jednohlasně EU a členské státy stojí na stanovisku, že by to snad bylo trochu předčasné, nějaký právně závazný nástroj. Protože nám připadá, že to, co už se dělá. Ano, nestačí, je třeba udělat více, ale abychom dosáhli konsensu mezi různými zainteresovanými stranami, tak ještě k té právní závadnosti jsme asi nedospěli, protože chceme spíše to prosazovat tou měkkou cestou. Takže budeme se snažit v nejbližších letech dále prosazovat ty principy, eh, dělat jim reklamu, šířit o světu spíše, než pouštět se do právně závazného nástroje. Takže to je jediná věc, kterou bych zde rád zúraznil, kde se možná trochu lišíme svým přístupem. Jinak eh, pomocí pana Panceryho budu sledovat celou rozpravu mezi vámi, vaše názory a vážím si toho, že jsem zde. Předsedkyně, děkuji. Heidi Hautala, nějaké poznámky na závěr? Ano, děkuji paní předsedkyně. Děkuji všem kolegům za jejich přispění do diskuse. Pan Guzman se zdá víceméně uvažuje stejným způsobem jako my v té pracovní verzi. Sociální um, klauzule u obchodních dohod, ano, ale když pan Görens hovořil o těch e, smlouvách o hospodářském partnerství a že se ten sociální aspekt dostává až na poslední chvíli a ty výsledky jsou pak znatelné. Není to dostačující uvědomit si, jaké to má dopady na potírání chodoby a potravinovou jistotu. Podíváme-li se na situaci v Mali, tam opravdu nám může dobře dojít, jak ta země byla křehká. Před několika málo lety patřilo Mali k jedním k té skupině nejstabilnějších afrických zemí a potom z důvodu toho, jak se vše rozpadlo v Libii, tak se stalo více-méně obětí bezprecedentních událostí. E, ozbrojené složky vtrhly do Libie, vážné porušování lidských práv a tak dále. Myslím, že tady bychom měli mít v zásobě preventivní opatření, možná nějakou observatoř, která by vystopovala rané stádium něčeho takového a v podstatě byla schopna reagovat ještě než ten konflikt plně vypukne, než působí tu zkázu. A tady bych trvala na tom, podíváme-li se na různé porušování lidských práv, často je to indikátorem pro nějaký větší, hlubší, širší konflikt. EES, čili ESVČ. Já si nejsem jistá, že vlastně hovoříme o tom tež. Implementace rámce probíhá a brzy by měla být dokončena. Ale samozřejmě, že Evropská unie už provádí různé nástroje v oblasti lidských práv a zapracovává je do různých smluv, například konfliktní minerály a nařízení o tom jedním z příkladem. A já nevidím důvod, proč to, že by se toto nařízení stal závazný nástroj, tak by to najednou nějak zasáhlo uh, radyho rámec. Proč by to mělo vést k jakýmkoliv škodám, případně proč by to měli přesčasné. Tady si myslím, že si všichni musíme uvědomit, že máme-li širokou škálu precizně naformulovaných a cílených nástrojů, tak nám to pomůže v kontaktech s místními podnikateli. A to byl vlastně, to bylo to, i to poselství pana Rangiho, když formálně před několika týdny navštívil tuto sněmovnu. Děkuji. Lhůta je 15. Eh, prosinec pro pozměňující návrhy a hlasovat se bude 21. ledna na následujícím zasedání. Kolegům, kteří přišli až teď, eh, tak jenom zopakuji, že než se dostaví pan komisař, máme ještě k dispozici 20 minut a nyní jsme eh, předčasně si dali na program zprávu pana Noisera k Senegalu, to je bod 11 a pokud se nám to podaří, tak bychom zároveň i hlasovali ještě před tím, než bude zasedání s panem Nimicou. Nyní tedy, pokud dovolíte, kolegové, předám slovo panu Noiserovi. U těch dohod o rybolovu tady parlament je může pouze přiklepnout, ale přesto se domnívám, že záleží na tom, aby právě tento výbor se těmito dohodami zabýval, protože to je důležité, ten rybolov, Eh, obecně pro rozvoj v těch zemích a eh, pozitivní rozvoj místního obyvatelstva a povaha těchto dohod o rybolovu, to bylo často něco, o čem jsme měli své pochyby. Tedy proto je to tady s tím Senegalem na stole. Nová pravidla spočívají v tom, že můžeme říci pouze ano či ne. Nemůžeme podávat pozměňující návrhy, takže budeme mít diskusi a prosím Norberte, máš slovo. Ja, vielen Dank. Děkuji. Když naše možnosti působení jsou omezené, tak si myslím, že je důležité, aby se výbor pro rozvoj zabýval tou dohodou o rybolovu, tak jak tomu je u této dohody s republikou Senegal. Myslím si, že nové nařízení o společné rybářské politice by mělo být uvedeno v soulad, a to zejména proto, protože v dohodách o partnerství o trvalé udržitelném rybolovu se klade důraz nejenom na trvalé udržitelný rybolov, ale také na odpovědné jednání a význam koherence jste také vy zdůraznila, paní předsedkyně, pro nás je to prostě zásadní věc. Já vítám skutečnost, že podle protokolu sardinely, jakožto ryby chudých, nesmí být loveny protože e, sardiny nejsou již nadměrně loveny, jejich lov si dělí Maroko, Mauritánie, Senegal a Guinea-Bissau a e, Evropská unie by měla v rámci EE e poskytnout pod podporu tak, aby hospodaření se sardinelou zůstalo regionální a priority by měly být dány tam těm, kteří e, provozují trvalou udržitelný rybolov a to je regionální obyvatelstvo. Co se týká práv na kozu pse, jehož populace je nejistá a který pravděpodobně také love nadměrně. Zde je třeba zaujmout přístup předbětně opatrnosti. E, na důležité bude důkladně sledovat činnost e, evropských rybářských plavidel, rybářských plavidel Evropské unie, tak aby se zajistilo, že jejich činnost nebude mít negativní dopady na místní odvětví rybolovu. Rovněž je důležité zajistit, aby zejména členské státy, jejichž plavidla jsou provozována podle protokolu který se týkají rybolovu, aby tyto státy plnily svou povinnost podávat roční stávy. Je tady důležité, aby byla zaručena transparentnost a zapojení zúčastnění stran po celou dobu platnosti protokolu, což tedy znamená žádnou zprávu. To by bylo mohlo um, možné být zajištěno tím, že se budou zveřejňovat zprávy Společného výboru dohodu o partnerství a také tím, že by se Evropský parlament a zúčastněné strany, včetně zástupců rybářských komunit, zapojili do činnosti společného výboru. My jednoznačně být máme podporu, že Evropská unie podporuje rozvoj rybářského odvětví v Senegalu eh, a to ve výži 750 tisíc eur ročně. Tato podpora by měla uspokojovat potřeby Senegalské republiky v oblasti vědeckého výchomu, sledování nezákonného rybovolu a také boje proti němu a také v oblasti podpory drobného rybolovu což platí také pro rehabilitaci oslabených ekosystémů v zájmu obnovy nedospělých populací. V tomto kontextu si myslím, že je v pořádku, abychom my jako výbor souhlasili a vyzvali výbor pro rybolov, aby Evropskému parlamentu to takto předložil a abychom dohodu o partnerství v oblasti utrženotého rybolovu mezi Evropskou unii a Senegalem podpořili jako parlament. Děkuji velice, Norberte. Pan Ponga si žádá slovo. A posléze máme paní Hautalo a panu Jenom velmi stručně, já chci jenom vyjádřit svou podporu panu Lezorovi v tomto tématu a domnívám se, že je to velmi aktuální, aby eh, Evropský parlament tedy podpořil toto usnesení tak, aby podpořil tedy jsme správný rybolov v Senegalu. Děkuji. Um, velice stručné a k věci jsem moc ráda. Takže nejdříve paní Hautala a pak pan Gorenc. Já souhlasím, že je to velice dobře zde zdůvodněno jako doprovodný dokument k tomu návrhu. Ale mám otázku. Jak, jakými způsoby chceme kontrolovat ilegální, eh, neupravený rybolov, neregulovaný? Spolupracujeme už s Interpolem, případně s OSN v té oblasti, což je samozřejmě klíčové k udržitelnosti k tomu, abychom udrželi rybí populace. Nevím, zda pan Neuser o tom něco ví, anebo je to otázka na představitele komise. Já nyní vidím, že se podařilo panu Predovi sem dopravit, tak se jenom zmíním o tom, že právě i rybolov je velice důležité v oblasti koherentnosti rozvojové politiky. Ano, tedy obecně rybolov má velice významné místo. Nyní už máme i e, ustanovení v e, obecné společné rybolovné politice. Charles Gorens. Děkuji, e, paní předsedkyně. Já bych věděla, rád bych věděla, ať už od pana zpravodaje nebo od komise, jak co se děje, když se zjistí nedodržení právních předpisů. Zdá je možné nějakým způsobem eh, tedy stíhat společnosti, které eh, překročí zákon, poruší zákon a jakým způsobem se tedy postupuje v těchto případů, nebo stačí říct, že toto by se dít nemělo a jenom všichni zavřou oči nad tím, že se to děje? Děkuji. Děkuji. Máme ještě otázky, tady další otázka na komisi Máme tady Dominik Klas, DG Fish Mare. Možná byste se nám mohl představit, jste tady v této sestavě poprvé. A kolegové, nezapomeňte, že budeme hlasovat bezprostředně poté, takže hlasovací kartičky v pohotovosti. Pane Klasi, nevím, zda tady mám správně vaše jméno, prosím. Merci, madame la Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem Dominik Klas a pracuji v oddělení, které odpovídá za bilaterální eh, dohody v oblasti rybolovu v Degemare komisi a konkrétně odpovídám za, ten, za tuto smlouvu a nový protokol ve vztahu se Senegalem. Já bych na úvod rád poděkoval panu zpravodaj za to, že uznal eh, to, že eh, kvalitu a pro, eh, smlouvy a protokolu, tak jak je komise připravila s tím, že právě kvalita těchto dokumentů je v tom, že klade důraz na trvalou udržitelnost, transparentnost, dobrou zprávu a řízení a koherentnost s politikou rozvoje v Evropské unie. To je velmi důležité a rovněž také respektování lidských práv a e, demokratických zásad. E, jsem přesvědčen, že pan Noiser již zde dobře popsal hlavní prvky dohody a protokolu. Já bych rád tedy reagoval na otázku e, co do boje proti nelegálnímu rybolovu na regionální úrovni. V rámci těch navrhovaných dohod samozřejmě jsou předpokládány také kroky, které mají jednotlivým partnerům eh, pomáhat v boji proti neregulovanému a nezákonnému rybolovu a v každém případě eh, tedy za společenství státu západní Afriky, eh, stejně jako středoafrické společenství se předpokládají tyto kroky, tedy posílení bezpečnosti v Gvinejském zálivu. A zcela jistě právě toto bude důležitým aspektem boje proti nelegálnímu rybolovu. Zvláště bych rád tedy podtrhl, že v současné době probíhá vypracování akčního plánu pro léta 2015 až 2020. Jehož cílem bude také přispět ke zlepšení bezpečnostních podmínek v Genejském zálivu a také zlepšit boj proti piráctví proti nelegálnímu rybolovu a také proti všem typům nelegálního obchodování. Děkuji vám. Okay, thank you very much. Um... Děkuji vám. Norberte, chcete k tomu ještě něco dodat? Ne? Šále, byla vaše otázka zodpovězena tedy? Ano, já jsem chtěl vědět, zda existují sankce Eh, respektive zda už nějaké eh, porušení zákona bylo sankcionováno a zda tyto tresty, jakou mají povahu, kdo je vydává. A pokud tedy nevíte, říká předsedkyně, tak byste mě mohl připravit odpověď písemně. Děkuji. V kopii mě také děkuji. Eh, odpověď, ano. Pokud jde o dohody nové generace, to jsou dohody, eh, do nich patří také dohoda, kterou chceme uvařit se Senegalem, eh, tak tyto dohody nově zahrnují také trošku o dodržování lidských práv, stejně jako demokratických zásad, a to je inovace v té dohodě. A co se týče dohoda protokolu tohoto typu, tak do této chvíle zatím nebylo nutné přijmout opatření pro porušení zásad eh, dodržování lidských práv v partnerských zemích. A jediné, co k tomu asi mohu říci, je, že všechny tyto smlouvy předpokládají eh, v rámci sankcí tedy především pozastavení platnosti dohody a protokolu. Eh, nutně tam nemusí následovat nějaký zásah, který by byl cílenější a zaměřený na některé aktéry či eh, prvky eh, společnosti, které tam působí v tom rybolovu. Čili tolik k nové generaci smluv. Charlesi, velmi stručně, prosím. No, neskrývám, že ta odpověď mě neuspokojila. Vím, že to není vaše chyba, ale docházíme k závěru, že tady absentují sankce eh, slovy bývalého kolegy, prostě pokud eh, máme eh, tedy takový bezzubý nástroj, tak k čemu vlastně slouží? Pokud neexistují postihy, tak vlastně absentuje buď mechanismus kontroly, anebo ehm, je to mechanismus kontroly, který funguje velmi špatně. Eh, já si myslím, že politika měla také napravovat. My jsme zatím totiž se nesetkali se sankcemi tohoto typu. A co tedy můžeme udělat? V každém případě tedy, paní předsedkyně, podporuji váš eh, doplněk, že by bylo nutné získat konkrétní odpověď písemně ke kontrolám, které proběhly a jaké sankce. Tedy zda probíhaly už kontroly, zda byla zjištěna porušení zákona a zda byly uvaleny sankce. Děkuji, to chci vědět písemně. Předsedkyně, ano, děkuji a rozumíme tomu, že nás čeká nová generace smluv, ale celé jistě vaše otázka se týká minulosti, kdy proběhlo eh, jasné porušení zákona, jasné problémy. Samozřejmě nové nařízení s novými ustanoveními je součástí odpovědi. My bohužel teď nemáme čas na odpověď, prosíme vás tedy o písemné vyjádření na slova pana Gerence. Bohužel na to teď čas není, musíme hlasovat a komisař nás čeká. No, would you... Děkuji, kolegové. Ne, teď budeme hlasovat. Jedná se o jediný hlas a zahajuji hlasování. Has everybody voted? Hlasovali všichni. Končím hlasování. A 17. Ze 17 jsou pro, tedy úplně jednomyslně. Děkujeme velice panu Norbertu Neuserovi a panu Predovi za e, pozitivní trendy v rozvoji, které se budou vracet k problematice rybolovu. Pana komisaře už zde máme. Velice rychle tedy přejdeme k tomuto bodu pořadu jednání. Pokud někdo chce odejít, tak prosím velice diskrétně. Děkuji. No a ještě při jednom řeknu, že máme zasedání stínových zpravodajů o konfliktních minerálech. Mělo se to konat v 18.30 zde a já navrhuji, abychom v 17.45 už zahájili. Budeme tedy mít bezprostředně po konci tohoto zasedání, po té, co odejde pan komisař, tedy všichni stínoví zpravodaje, kteří se zajímají o problematiku konfliktních minerálů, prosím zůstaňte zde, což pomůže zejména v situaci, kdy máme často problémové cesty domů dnes večer. Okay, colleagues, um, I'm very Dobrá. S velikým potěšením zde mohu přivítat komisaře pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Nevena Mimicu. Já už jsem právě vzpomínala, je to pouhý měsíc, co nastoupil do funkce a už se nám nahromadila celá dlouhá řada záležitostí. Právě z Konakry se vrátil včera večer, z Gineje v západní Africe, takže vidíme, jak tvrdě se už zabývá svými úkoly od doby svého jmenování. Takže budeme se těšit na to, že si vyslechneme vaše úvahy o tom nadcházejícím roce právě v problematice rozvoje. Jako komisař budete mít na svých bedrech agendu po roce 2015, klimatické změny. My vám v tom chceme pomoct, aby ty výsledky stály za to. Takže prosím, řekněte nám nám pár slov o svém programu, co můžeme čekat, co nás nemine v pracovním programu komise a příští týden určitě to bude ve Štrasburgu vše odhaleno na plenárním zasedání, no a cokoliv, co ještě budete mít chuť zmínit. Děkuji, paní předsedající. Milá Lindo, vážení poslanci, dámy a pánové, je to úplně poprvé, co se účastním zasedání výboru DV od svého nástupu do funkce před asi měsícem a proto bych si dovolil začít tím, že potvrdím, že opravdu chci se eh, dále věnovat kontinuálnímu a silnému dialogu. Parlament je pro mě důležitým partnerem jak pro strategické složky jako proces po roce 2015, tak i pro práci nad rámcem po dohodě z Kotonu, případně otázky, jak se co nejlépe poučit z krize eboli. Je to rovněž kritický partner u konkrétních záležitostí, na kterých často záleží neméně jako na e, celkové strategii. Proto je důležité, aby parlament byl tím kontrolorem, tím hlídacím psem ve všech oblastech poskytování fondu, jak v rámci DCI, tak v rámci samozřejmě EDF i když musíme brát v úvahu specifiku eh, téhož. Eh, sice můžeme eh, v průběhu diskuse se pustit i do úvah nad úlohou parlamentu, ale já si myslím, že je důležité, abych potrhl, že jsem obecně pro a nyní vám vylíčím své priority tak, jak je vidím po tom prvním měsíci ve funkci a které ještě se ve mně utvrdily poté, co jsem se sešel s partnery na všech kontinentech. Nejdříve teda eh, udržitelné rozvojové cíle po roce 2015. Je bez pochyby, že nejdůležitější rozvojové cíle musí být plněny přesně v eh, oblastech, kde se snažíme zaměřit pozornost s e, rozvojovými cíly tisíciletí. Zároveň tam máme mnoho nedokončeného. Nesmíme e, to takto nechat, musíme naopak pokročit ještě dál. Minulý týden představil generální tajemník OSN syntézu e, u agendy po roce 2015, což je klíčové přispění k mezivládnímu vynejednávání. A potvrzuje to výstupy tzv. otevřené pracovní skupiny jako dalšího základu pro ty udržendelné cíle šest základních prvků, které generální tajemník potrhl, ladí dokonale s prioritami EU. Jde například o důraz na um, lidskou důstojnost, což jde ruku v ruce s vymícením chudoby. Podtrhuje potřebu bojovat s nerovnostmi. Zdůrazňuje zapojení, tedy inkluzivitu, jako předstupní podmínku budoucí prosperity a potvrzují, že spravedlnost, lidská práva a mír jsou nedělitelnou součástí udržitelného rozvoje. Já jsem přesvědčen, že zpráva velice užitečným způsobem doplňuje podrobnější analýzu, kterou předložila otevřená pracovní skupina a e, zpráva o udržitelném financování rozvojových politik. Vše dohromady nám skýtá jasnou vizi, jak pokračovat v té transformativní agendě nejbližších 15 letech, eh, skoncovat s chudobou, zlepšit životy, chránit planetu. Ale aby se z toho, z toho vyklubal úspěch, nestačí si pouze naformulovat cíle. Neméně důležité jako sama podstata je skutečnost, zda globální komunita je ochotna přispět k implementaci, k prostředkům na implementaci a k monitorovacím mechanismům, které budou neustále sledovat, zda je úspěchu dosahováno. Musíme mobilizovat a účinným způsobem využívat všechny způsoby provádění. Toho dosáhneme pouze opravdu univerzálním úsilím, dobrými partnerskými vztahy a e, rozvojovou politikou. Každá země se musí zhostit své odpovědnosti za vlastní rozvoj a sama svým dílem přispět ke snahám ostatních. Společné úsilí s jinými donátory, například Spojenými státy, Čínou, Brazílií, na těch rovněž bude velice záležet. Nové posílené globální partnerství musí být inkluzivní, mobilizovat eh, úsilí na všech úrovních, eh, u všech zainteresovaných stran, včetně soukromého sektoru, občanské společnosti, vědeckých institucí, parlamentu a místních samozpráv. Zároveň jsem přesvědčen, že Evropská unie potřebuje být lídrem. Musí prokázat, že e, to, že je největším donátorem, má svou váhu a že je lídrem udržitelného rozvoje. To je jedním z konkrétních obsahů odpovědností, které se EU musí plně zhostit. Musíme už na začátku příštího roku jasně nadefinovat naši vyjednávací pozici a za spolupráci rovněž tohoto parlamentu ta debata se musí zhmotnit a to žádostivou společnost unijní e, pozicí. A musíme vybízet i ostatní, aby každý svým dílem e, úměrně přispěl k finančním a spravedlivým závazkům a i k nefinančním závazkům. Věřím, že e, za takovéto spolupráce vznikne konsens a vzniknou i smysluplné stižádostivé výstupy, tak, abychom měli co předložit na třetím samitu k financování rozvoje na, v Addis Abebě, na samitu v září a rovněž na klimatické konferenci v Paříži. Byl jsem velice rád, když jsem viděl, že jste na plenárním zasedání nedávno odhlasovali eh, zprávu eh, tedy pana Štýra z tohoto výboru a rovněž eh, naši politiku po roce 2015, což posílí pozici EU. Právě jsem se vrátil z Guinea a rád bych tedy pohovořil o epidemii eboli. Současná epidemie eboli je tragédií pro národy a země, kterých se to týká a my musíme jednat odhodlaně. Jak víte, můj kolega Christos Stylianides koordinuje společné úsilí eh, bránit se před tou okamžitou krizí. Zatím se podařilo reagovat a e, dát k dispozici přes miliardu eur. Přesto se musíme zamyslet, jak můžeme lépe podpořit ty země, u nichž už krize pominula, při nejmenším se možná už snižuje. Tam to bude rozhodující, abychom jim pomohli poprat se s tím problémem a zavést nové strukturální programy. Výzvy eh, epidemie eboli pro zdravotnictví, hospodářství, vlády. To byla témata diskusí s ministrem financí, prezidentem Guinea a navštívil jsem i zdravotní středisko a tam jsem na vlastní oči viděl význam toho, jak je důležité přicházet s tou zdravotní péči prvního stupně u každého, která bude dostupná každému obyvateli. Strategie pro Gineu, Liberii a Sierra Leone je e, dvou e, kolejná. Na jedné straně snižujeme dopad krize, na druhé vybavujeme zdravotnictví na místní úrovni zlepšujeme podmínky v sanitární oblasti a zlepšujeme i zdravotnictví eh, ve smyslu výkonu. Regionální program obnášející 28 milionů eur eh, je součástí našeho programu, eh, který propojuje mm, obnovení země, program odtížení v krizi a rozvoj. Tyto Prostředky budou k dispozici, eh, nebo by měly být k dispozici v lednu. Kromě toho jsem včera oznámil, že eh, zprovozňujeme balíček, který obnáší 62 milionů eur a je to rozvojový balíček pro dlouhodobý boj s dopady eboli. Polovina z toho pocestuje, eh, půjde do Guinei Země budou eh, pod hospodářským tlakem, proto musíme podporovat například státní eh, dohody týkající se budov a tam bude k dispozici 148 milionů eur a komise už je mobilizovala jako rozpočtovou podporu makroekonomické stability a podpory veřejných služeb. Musíme rovněž využít jedenáctý program EDF, abychom podpořili program obnovy v těch klíčových odvětvích eh, Školství a zemědělství. Všechny vzdělávací instituce v Liberii, Sierra Leone a Guinea jsou v současné době zavřeny a my musíme implementovat kroky, které umožní školám znovu být k dispozici pro žáky a to co nejdříve. Další klíčový aspekt dlouhodobé strategie boje s ebolou je výzkum. Proto eh, jsme vyhradili dodatečných 280 milionů eur z programu Horizon 2020 2020 aby naši partneři v tom odvětví mohli pracovat na vývoji vakcín a léku a mohli zachraňovat více životů ve světě. Ceny vakcín a náklady na přeočkovávání proti ebole se brzy stanou důležitou položkou rozvojové pomoci zdravotní předsednictvím v těchto zemích. Společně s vysokou představitelkou, místopředsedkyní Mogherini, komisařem Andiokartisem a koordinátorem Stylianidisem zorganizují konferenci na vysoké úrovni o dlouhodobé reakci na ebolu a to se bude konat v první polovině roku 2015. Vážení poslanci, příští rok se začneme také zamýšlet nad revidovaným rámcem dohod se zeměmi AKT Afrikou. Zvláště dohoda z Kotonu představuje nejkomplexnější dohodu mezi severem a jihem ve světě. Nicméně jak svět, tak i EU se podstatně změnili od podepsání této dohody v červnu 2000. Proto musíme spolu s našimi partnery z AKT uvažovat, jak nejlépe toto partnerství zdokonalit pro budoucnost, tak aby nabídlo maximální přínos všem zúčastněným. Nový rámec musí vycházet z výsledků procesu po roce 2015 a musí také odrážet různé situace v partnerských zemích AKT. Vítám také skutečnost, že skupina AKT již uvažuje o tom, jak postupovat dál. Summit AKT stanovil skupinu prominentních osob již v roce 2012 v prosinci. E, této skupině předseda Obasanjo, bývalý před, e, prezident Nigérie a najdeme tam 12 dalších prominentních osobností, kteří mají zkušenosti s vedením na mezinárodní scéně. Budou uvažovat o budoucnosti skupiny AKT o vztazích s EU. Výsledky těchto diskusí prezentují na dalším summitu AKT jehož datum bude teprve stanoveno. V rámci Unie probíhá také konzultace a musí tyto dialogy a konzultace být zahájeny co nejdříve v příštím roce. Těším se na účast parlamentu v tomto procesu s tím, že výbor by možná mohl jmenovat stálého zpravodaje k procesu po dohodě s Kotonu. E, samozřejmě cestami, které musí parlament přijmout při rozhodování. Nyní se dostávám k tematickým prioritám. V této chvíli bych rád zmínil minimálně dvě otázky které podle mého názoru zaslouží naši plnou pozornost a zájem. Nerovnosti a gender nerovnosti představují zásadní překážku trvale udržitelnému rozvoji po celém světě. Nerovnosti v přístupu k vodě, potravinám, sanitaci, vzdělávání či zdravotní péči, včetně přístupu k mikrofinancím a právům na vlastnictví půdy, dále nerovnosti v participaci a v demokratickém procesu, je jich celá řada. Zvláštní starost nám dělá fakt, že tyto nerovnosti se prohlubují v mnoha případech. To je zásadní hrozba jakémukoliv dalšímu rozvoji a rozvoje spolupráci, ať už na úrovni globální, regionální nebo bilaterální. Jsem proto odhodlán boj proti nerovnostem eh, učinit středem zájmu a politických úsilí. Nerovnosti se týkají obvykle také genderu, práva eh, mužů a žen. Eh, to je také součástí nedokončených záležitostí z eh, cílu rozvoje milénia, jak jsem to již zmínil. A zde se bohužel nedaří zapsat chudobu jako věc historie, protože právě chudoba se výrazně dotýká žen a dívek ve všech zemích. Proto jsem odhodlán vymítit veškeré násilí, všechny formy násilí proti ženám a dívkám, podporovat eh, rovnou účast žen v rozhodovacím procesu eh, na všech úrovních a ve všech oblastech. Také chci posílit úlohu žen v oblasti hospodářské a sociální. V současné době víme, že akční plán pro gender má být ukončen příští rok a já bych rád, kdyby jej nahradila obnovená, oživená agenda pro podporu genderové rovnosti. Vážení poslanci, za méně než měsíc začne rok pro evropský rozvoj. Ten nám přinese mimořádnou příležitost Evropanům ukázat, zvláště mladým, jaký je dopad naší rozvojové spolupráce, abychom ukázali, jaký přínos mají naši partneři ze spolupráce a z naší podpory. Důležité je, aby i Evropě tato spolupráce něco přinesla. Kombice má velmi ambiciozní program. Vytvořili jsme vizuální identitu, soubor nástrojů pro kampaň a také řadu materiálů pro partnery. Připravujeme zvláštní webovou stránku ve všech jazycích EU, abychom ukázali úspěchy naší práce v rozvoji zvláště z hlediska zájmu lidí. Také jsme se zaměřili na několik 12 tedy tematických měsíců, kde se věnujeme tématům od školství přes ženy a jejich práva trvale udržit rozvoj až k lidským právům. A zaměřujeme tuto kampaň již v tomto roce. Jsme velmi rádi, že parlament se připojil k této kampani s tím, že mobilizoval známé osobnosti, kteří pomohou organizovat Dny evropského rozvoje Eh, budou se podílet na panelových diskusích a přispívat také k Milánské světové výstavě Expo vážení poslanci, k těmto tématům a dalším tématům, jimž jsem se nemohl věnovat ve svém úvodu, například koherentnost politik či výsledný rámec, Těším se velmi na spolupráci s parlamentem, kde budeme prosazovat ambiciozní politiku rozvoje pro následující léta a desetiletí a doufám, že se podaří pro tyto kroky získat veřejnou podporu. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane komisaři, za tato slova. Jsem eh, velmi ráda, že jsem slyšet právě tyto názory z hlediska ehm, rozvoje. Víme také rádi, že, se nám, že nám to nebude kolidovat se štrasburským plenárním zasedáním a proto se velmi těšíme na spolupráci v nadcházejícím roce, abychom podporovali práci v oblasti rozvoje. A vím, že se mi Již do diskuse přihlásila řada kolegů. Začneme s panem Predou za EPP. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, děkuji za to, že jste přijel naše pozvání. Děkuji vám také za váš úvodní projev. Rád bych vás oslovil především jakož dostalý zpravodaj parlamentu pro soudržnost politik rozvoje. A samozřejmě si uvědomuji stejně jako i moji kolegové, ehm, jak jste se angažoval již před slyšením a rádi bychom věděli, vy jste zmínil také na závěr svého projevu, jak se situace eh, vyvíjí. Již ehm, od počátku vašeho funkčního období zajímalo by mě, zda byste souhlasil s tím, aby zprávu uh, do, provázelo také sdělení, eh, aby o této společné rozvoje politice tedy eh, také eh, doprovázela možnost tedy dalších cest, jakým způsobem se tedy můžeme odpíchnout, aby tedy vzniklo sdělení, které by se dotýkalo právě této politické dimenze. A rád bych za druhé také věděl, zda byste mohl lépe tuto koncepci společné rozvoje politiky také zaintegrovat do agendy po roce 2015. Pro této mm, kon... Vím, že vysoká představitelka Morgheriniová také o této problematice mluví. Zda tato konference o ECD o rozvoji bude tedy umožňovat účast jednotlivých lídrů světa, zda budete vy koordinovat sám mm, uspořádání této akce bude zcela jistě zajímavé, aby probíhala diskuse a koordinace mezi vámi a paní Mogheriniovou, místo předsedkyní a vysokou představitelkou pro vnější záležitosti. V každém případě je důležité se koordinovat na úrovni Evropy ale pro naše partnery je také velmi důležitá koordinace v rámci OECD. A proto jsem tedy velmi rád, že my teď v tomto roce již mnoho nestihneme, ale zcela jistě doufám, že vás uvidíme také v příštím roce. Děkuji. Eh, předsedkyně, já si myslím, že další jednání před koncem letošního roku s panem komisařem zcela jistě nestihneme, ale v každém případě eh, teď nás čeká ještě pan Neusser, pan Gerec. Eh, Herr Kommissar, vielen Dank auch von Děkuji mnohokrát panu komisaři, děkuji také ze své strany jednak za to, že jste nyní bezprostředně na začátku svého mandátu odcestoval do oblastí postižených ebolou. To je skutečně důležitý signál solidarity. Abyste neprojevil pouze solidaritu, ale abyste také poskytl konkrétní uh, finanční přísliby. Děkuji také za to, že jste využil první příležitosti k tomu, abyste v rámci setkání AKTEU, které se konalo před několika dny ve Štrasburku, se tohoto, že se tedy využil příležitosti a zúčastnil se tohoto setkání. Na nás to udělalo velký dojem, a nejenom na nás, evropské strany, ale to též platí e, pro kolegy ze zemí AKT, e i na ně to udělalo velký dojem. Takže máte již na startu velký bonus a to je, myslím, dobrá věc. Co se týče těch eh, hlavních priorit, tam jste zmínil, že dohoda z Kotonu, jak to bude vypadat po roce 2020, že toto je něco, čemu věnujete velkou pozornost a přišel jste se zajímavým návrhem, kterým bychom se tady měli věnovat na výboru, myslím, že bychom měli mít asi stáleho zpravodaje pro dohodu po Kotonu. V souvislosti s krizí kterou vyvolala ebola. Chtěl bych položit jednu dodatečnou otázku, je to podobné jako to, na co se ptal pan Prada. Jak vypadá koordinace vaší práce s paní Mogherini, ale také s panem komisařem pro rozvojovou pomoc, který rovněž také již žil oblast postiženou ebolou. Máte nějaké dohody, jak chcete společně v této věci postupovat? jak by v této věci měla společně postupovat Evropská unie. A dále připomínám, krize ohledně eboli ukázala, jak důležitá je strukturovaná koordinace zdravotní péče právě v zemích, které jsou stále ještě nestabilní. Každý ví, že pokud bychom měli dobrou zdravotní péči, v ohnisku epidemie, tak bychom mohli skutečně rychleji takovouto epidemii utlumit, jak to ukazují příklady z sousedních zemí, kde došlo k výskytu případů eboli, ale kde se podařilo je relativně rychle zvládnout. Chci se zeptat na to, zda existuje evropský akční plán, který by podpořil v budoucnu zdravotní systémy právě těchto zemí, abychom měli zajištěno komplexní zdravotní péči pro obyvatelstvo eh, Komise v roce 2010 přišla s jakýmsi krokem, tam šlo o přístup EU role in global health, role Evropské unie v celosvětovém zdravotnictví a já si myslím, že by bylo vhodné mít takovýto akční plán, který by se zapojil do pracovního programu komise. Děkuji. Děkuji. Michel Gerlens, poté Marin Abior. Děkuji vám, paní předsedkyně. My jsme dnes viděli, že pan komisař je pln nadšení, je odhodlaný. Doufám, že vám to nadšení vydrží. Budu velice rád, protože v každém příště náš výbor vás bude podporovat, ale zároveň k tomu, že s vámi soucítíme, musíme říci také, že z hlediska řízení Evropské unie musíme eh, brát v úvahu také fakt, že existují další partneři, jako kdybychom to přirovnali vztahovali k rodině, tak máme také nějakou tchýni, eh, kterou třeba neúplně milujeme. Ale v každém případě musíme brát v úvahu také, že máme také bratry a sestry v komisi, kteří celé jistě vám půjdou na ruku, abych to řekl eh, tvrdě, ale kteří někdo vám to také bude hlázet klacky pod nohy. A musíme také eh, brát v úvahu, že i s tím, že pracujeme se sourozenci, ale máme tam také tu tchýni, máme tedy širší rodinu. A když začnu komisařem, Eh, tedy obklopeným komisí. Víme, že v polevici v sále najdeme také eh, pracující v komisi, ale uvědomme si, že musíme tedy pracovat v této širší institucionální rodině. A já jsem se setkal i s tím několikrát, že jsem prostě eh, kladl otázky, ne vždycky byly odpovězeny. A pokud jde o problematiku rozvoje, musíme se dívat do příštího roku, ale také do let nadcházejících a víme také, že eh, komise zaznamená také 0,7 snížení tedy objemu prostředků. Víme, že musíme vycházet z určitých zásad při realizaci těchto politik a jsem velice rád, že jsem vás slyšel, když jste hovořil o problematice strategických úhlů. Tady nás to vyzývá přímo ke koordinaci aktivit. A jak jsem řekl, ta širší institucionální rodina znamená sourozence, také tutchyni a také členské státy, kteří si dělají, co chtějí a zcela jistě často reagují na základě eh, názoru veřejného mínění, který se mění. A eh, když se podívám na práci vašich kolegů, kteří se věnují humanitární pomoci, paní Georgieva, eh, která vám předcházela v té funkci, tak se mi zdá, že za radu slýcháme, že summit říká, aby Eh, někdo za komisi fungoval jako koordinátor v problematice eboli, aby takový koordinátor byl jmenován, ale komise si to přeci může udělat sám, nepotřebuje k tomu souhlas Evropské rady, aby jmenovala takového koordinátora pro boj s ebolu. A uvědomme si, samozřejmě tato koordinace je nezbytná z hlediska toho, abychom trvali na koordinaci evropské politiky rozvoje a rád bych, abyste i vy jako komisař využíval své autority a v tom máte naši plnou podporu. A eh, co se týče eh, rozvoj eh, je těch nejchudších, tak zdůrazňuji soudržnost, koordinaci a vy jste sám zmínil jedno téma, které je velice důležité, tedy nezbytné postavit se tváří v tvář nerovnostem. A to si myslím, že bude vyžadovat spoustu práce, která nám čeká a s tím eh, tedy se budete potýkat celých těch pět let, které vás čekají. A v každém případě je potřeba hledat další strategické partnery. Rád bych tedy vás osobně vyzval, ale i také nás, kolegy, bych vyzval k tomu, abychom zvážili širší rozměr tohoto problému Ehm, vím, že ne vždycky takové úvahy vedou k jasným výsledkům. Máme, rád bych, abychom se dostali dopředu k ně, v některých oblastech, které si připomínáme již od minulého funkčnímu období, například oblasti arbitráže, které třeba jsou vedeny zónách konfliktu, protože to je pro oblast rozvoje také zásadní. Zajímalo by mě, kdo vede takové arbitráže. Můžeme říci, že máme k tomu jmenované síly v komisi, ale to nestačí. Potřebují takové základní vyjádření, kdo bude mít skutečnou rozhodovací pravomoc a kdo tedy se řídí těmi hlavními zásady, které jsou zakotveny protože to si žádá určitou strategickou úvahu ke koordinaci. V každém a doufám, že zcela jistě se nám budete k tomu moci vyjádřit. Rád bych tedy jsem nastínil několik poznámek, aniž bych je zpřesnil, ale ještě na závěr řeknu, že je důležité, že, že vám vydrží odhodlání a nadšení, protože to bude v těch následujících letech potřebovat. Madame Albiol. Děkuji, paní Albiol Guzman a Maria Hojbuk, to budou všichni koordinátoři. Buenas tardes, señor komisař. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. Ráda bych u této příležitosti položila konkrétní dotaz. Před nedávnem vyšlo najevo, a byla to v podstatě důvěrná záležitost, že Evropská unie vytváří nátlak na Ekvádor, tom smyslu, aby podepsal dohodu o volném obchodu. To celé bylo původně důvěrné, ujetajované, nyní to ovšem vešlo najevo. Evropa hrozila Ekvádoru, že pokud nepodepíše, tak omuzí roz, po, rozvojovou pomoc. Což znamená, že tady se používá rozvojová promoc Evropské unie proto, aby se vyvíjel nátlak na chudé rozvojové země. A já se vás tedy ptám, pane komisaři, vy jako osoba odpovědná za tento typ politiky, do, pustíte, aby i nadále docházelo k takovému toho nátlaku, aby se zneužívala rozvojová politika proto, aby se činil nátlak na určité země a vytvářely tak výhody pro nadnárodní koncerny? Heidi Hautala. Pane komisaři, děkuji za tuto prezentaci. Ano, všichni si myslím, že jsme zajedno v tom, že vás podporujeme v tom boji proti nerovnostem. Rovněž váš závazek v oblasti rovnosti pohlaví, odpírání práv ženám a dívkám, to je rovněž něco, kde rozhodně můžete počítat s naší podporou. Rovněž připomínky týkající se usnesení parlamentu o e, programu po roce 2015, že by to mělo inspirovat, to rozhodně. Tam e, upozorňuji na stanovisko parlamentu týkající se reprodukčního zdraví, e, zdravotního stavu žen, ochrany. Tam máme mnoho zemí, na této planetě, které nevěnují dostatečnou pozornost těmto právům, které je nezaručují. Důležité je rovněž i udržení přístupu založeného na lidských právech a podmíněnosti v oblasti pomoci. A nyní bych se chtěla věnovat tou syntézou generálního tajemníka OSN, o níž jste hovořil, která byla zveřejněna 4. prosince. Tady bych ráda slyšela více z vaší strany Nyní, když už tedy tu zprávu máme před sebou a ta mezivládní část začíná tím, že cituje důležitou úlohu EU. Kde tam vidíte ty hlavní výzvy, které čekají, číhají přímo na Evropskou unii, jakmile to budeme muset začít prosazovat a jak chceme využít závazek generálního tajemníka vůči otevřené pracovní skupině? kterou rovněž si myslím, že my chceme podpořit. A jak vypadají vaše mm, vodítka či rady eh, týkající se toho samitu v Addis Abebě? Rovněž jsem zaregistrovala, že generální tajemník velice zdůrazňuje povinnosti členských států, aby se drželi závazku ODA, když prosazují soukromé investice. Jak tedy to vidíte z pohledu návrhu doporučení a těch guidelines, když hovoříme například o tom samitu k udržitelnému financování rozvoje? Předsedkyně, já bych navrhla, aby komisař nejdříve odpověděl na toto kolo otázek a potom dostane každý další řečník dvě minutky. Opravdu důležité je rozebrat si ty další kroky po roce 2015, tedy toho programu na to období. Tam budeme mít zasedání rady v pátek, čekáme na závěry, co konkrétního tedy tam bude moci nastat. Pane komisaři. Takže nejdříve toto první kolo a pak ještě další kolo. Komisař, děkuji za takto vedlivý poslech, za všechny otázky. Většina otázek se zhruba řečeno týká koordinace mezi komisaři, koordinace politik a jak zajistit, že budou koherentním způsobem fungovat ve prospěch rozvojové politiky. Tady bych řekl, že nová komise v podstatě závisí na konzistentnosti našich politik a koordinaci. Nová metodologie práce a úsilí komise spočívá v tom, že místo předseda víceméně koordinuje a sestavuje určité projektové týmy v oblasti politik, kde se průřezově stýká více komisních odpovědností. A nejrychleji to začalo přesně v oblasti zahraniční politiky. A tam spolupráce v rozvojové oblasti spadá místo předsedkyně Mogherini a pět či šest dalších komisařů, kterých se více nebo méně týká externí politika a rovněž energetika, zemědělství, obchod a tak dále, už se sešli na tří, čtyř schůzkách jako skupina, ale rovněž bilaterálně. Proto vzájemně souhlasíme s tím, že základní přístup musí znamenat koherentnější politiku rovněž v oblasti rozvojové a že to musí být něco, na co budeme myslet vždy především, kdykoliv se ujímáme nějaké iniciativy. Například pátek, ano, už tento pátek se bude konat eh, Rada pro DV za účastí členských států a co tam předložíme, je koncepce právě takového přístupu, která například propojí externí a vnitropolitický úhel pohledu na migraci a bude koordinovat jak externí zásahy, zahraničně politické zásahy s vnitropolitickým uvažováním. Už nyní se to projevuje. Ty tři aspekty externích vztahů, totiž zahraniční politika, bezpečnostní aspekt a humanitární práce, tedy bezprostřední reakce například na nejrůznější krize. A rozvojová koncepce dlouhodoba, tedy budujeme na míru bezpečnosti, humanitární pomoci a rozvoji. To je určitá velice komplexní politika, na které chceme vše stavět, všechny konkrétní iniciativy a rovněž v té zahraničně politické oblasti. To je něco, co je prosazováno současnou komisí a co znamená takový solidnější základ pro i rozvojovou politiku. Nebude to nějaká politika sama pro sebe, která si bude muset udhájit svou pozici sama. Ne, budeme mít mnoho vstupů, kde se to bude křížit a prolínat s jinými politikami. I konkrétní věci, například v oblasti koordinaci eboli, tady zazněly, proč potřebujeme koordinátora, skutečného koordinátora. No, já bych řekl, že tragédie v hávu Evoli je opravdu bezprecedentní a to volá po bezprecedentních reakcích rovněž ze strany Evropské unie, ale i jiných aktérů na mezinárodní scéně. Proto koordinační úsilí, které přesáhne pouze rámec těchto institucí či komise, je něco, na čem záleží. Každá mezinárodní organizace i naši partneři má koordinátora, zejména u těch záležitostí, kde musíme reagovat bezprostředně, abychom byli schopni identifikovat ty priority a udělat z toho milionu, či v našem případě miliardy eur, kterou jsme přislíbili prostřednictvím členských států, do nějakých smysluplných kroků. Například eh, nemocničních lůžek, dodávek léku, personálu, který pojede do těch zemí, který se rozjede do těch eh, konkrétních zemí zasažených ebolou. A to jsou ty palčivé záležitosti, kde každý členský stát se musí více starat o to, čím přispět a zároveň jak vše co nejlépe koordinovat. Já tedy s radostí budu spolupracovat s panem koordinátorem Stylianidisem, abych na to, na tu bezprostřední reakci dokázal nabalit smysluplnou dlouhodobou reakci. Těm zemím, které s ebolou musí bojovat. Konkrétní záležitost údajného nátlaku či případně vydírání. Nevím, zda jste neměla na mysli komisi Evropskou nebo Evropská unie a kdy, která případně vyvíjí tento nátlak či dopouští se vydírání v Ekvadoru z pohledu toho, že se tam snaží donutit tu protistanu k podepsání té dohody o partnerství, případně dohody o volném obchodu. Z toho, co vím já. A sice ono je to spíše problematika obchodní, ale z ko- pohledu koordinovaného přístupu k rozvoji. Co vím jisto jistě, je, že ve všech případech, kde se vyjednává dohody o hospodářském partnerství. Nikdy nesaháme k hrozbám. Nikdy nepřicházíme s argumentem, že jakýkoliv rozvojový program by mohl být pozastaven či úplně zrušen, pokud by někdo nepodepsal tu dohodu EPA. Například Zrovna nyní všechny národní indikativní programy jsou schvalovány a podepisovány úplně nezávisle na podpisu či stvrzení té dohody o hospodářském partnerství. Pokud tedy máte konkrétní důkazy, tak rozhodně by to nebylo v souladu s tou politikou, s tím přístupem, který bych já rád viděl a totiž soustažnost eh, dohody EPA a Národního indikativního programu. Totiž my chceme poskytovat pomoc eh, těm partnerským zemím. Nezávisle na všem. A to vyjednávání o udržitelném rozvoji a programu v této oblasti po roce 2015. Ano, v skutku generální tajemník před několika málo dny přišel s tou zprávou syntézy. My ji nyní studujeme. Moje první reakce, to už jsem se snažil pojmout i v tom úvodním projevu zde, tedy ta spontánní reakce z mé strany je taková, že tam jsou při nejmenším tři či čtyři prvky v tom, které se shodují a které jsou slibným začátkem těch budoucích vyjednávacích zasedání. Totiž, že máme 17 cílů, ale udělali jsme z nich takových šest prioritních oblastí, což je přesně ten přístup, který, řekl bych, bychom rádi viděli my, většina nás a zřejmě i většina členských států, protože mnoho obav ještě vládne v oblasti zda znovu otevřít celý návrh té otevřené skupiny, snížit množství cílů, anebo ty cíle se skupit jinak aby se ubírali trošku jiným směrem. Nyní však generální tajemník potvrdil právě tento přístup, totiž klastrové pojetí těch cílů což možná bude velice k užitku i v tom, jak budeme přistupovat k této agendě my a jak se budeme pouštět do mezivládního vyjednávání. Další věc k této zprávě, k této syntéze. Ona opravdu vzala v úvahu různé důležité záležitosti, které doposud prosazovala většinou pouze Evropská unie sama, právě ve smyslu lidských práv, řádné vlády a zprávy. To byly záležitosti, které tradičně byly vyzvedávány Evropskou unii jako partnerem, eh, kdykoliv se hovořilo o vztazích v oblasti rozvojové politiky a o těch šest prioritách. Nyní se to objevilo zde což znamená dodatečnou kartu v našich rukou. Při vyjednávání tam se můžeme dovolávat dodržování eh, toho motivu lidských práv, který bude pronikat vším. Právě v oblasti rozvojové politiky konkrétně. A za třetí, financování. Způsoby provádění. Na tom záleží nemenší měrou. Tady bych řekl, že podíváme-li se na závěry Evropské rady a stanovisko parlamentu v oblasti závazku či obnovených závazků ze strany Evropské unie toho 0,7 já osobně jsem toho názoru, zatím jsme to totiž s kolegy komisaři ještě neprojednávali, ani s členskými státy, pouze v parlamentu se už o tom hovořilo, tedy můj osobní názor je opravdu důležité, aby vše probíhalo účinným způsobem, pojmout to dvojím způsobem jasně znovu potvrdit, znovu se zavázat na všech úrovních, včetně členských států, po finanční stránce ty cíle ODA. Ten program ODA samozřejmě tam si ještě můžeme rozebrat, v jakém časovém rámci bychom k tomu mohli dospět, ale obecně je to potřeba, protože to nám dá určitou vyjednávací páku do rukou a umožní nám to obracet se i na nové donátory, aby i oni se ujali svého úměrně propočítaného závazku, ať už finanční nebo nefinanční povahy v průběhu toho vyjednávání, protože dosud se v podstatě zavázala pouze Evropská unie. Ani Japonsko, ani Čína, ani jiné velké země, významné země se zatím v oblasti ODA ani jiné rozvojové pomoci konkrétně nezavázali. A nyní nastal ten správný čas obrátit se na ně a obrátit vše v takový univerzální závazek všech zainteresovaných stran, tak, aby ODA byla ještě koherentnější, byla posílena a abychom díky tomu měli k dispozici i jiné způsoby provádění aktuální, účinné v té rozvojové politice. Děkuji vám, pane komisaři. Máme devět řečníků, tak prosím maximálně dvě minuty, ani nemusíte využít. Eh, nejprve Brian Hayes, Pežel Silva Pereira a eh, Pavel Weinen. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, chci přivítat pana komisaře na půdě našeho výboru. Čeká ho skutečně velmi nabitý pracovní program a my se těšíme na spolupráci s ním. Pan komisař správně uvedl, když připomněl eh, závazky všem členským státům a důležité je, aby tyto závazky byly dodrženy, ale my také za celou Evropskou unii máme také své povinnosti a závazky a zvláště mě zajímá z hlediska pokroku, kterého jsme za poslední leta dosáhli, zvláště tedy konkrétně politice výživy. Důležité je se této otázce věnovat, protože e, i tak je skandálem, že více než 800 milionů lidí e, nemá dostatek potravin, každodenně bojuje s hladomorem a tedy e, dvě miliardy lidí jsou nedo, trpí malnutricí a právě proto by mě zajímalo, zda i výživa je součástí vašeho plánu, protože tedy to je také velice důležité, aby členské státy, ale také komise ukázaly, zda byl dosažen kvantifikovatelný pokrok, jasný pokrok. Právě tyto závazky, které tady byly zmiňovány. By mě zajímalo, jaký pokrok se podařilo dosáhnout od doby, kdy byly schváleny závěry rády a také by mě zajímalo, zda mm, e, e, monitorovací skupina bude již mít hotovou analýzu vstupu od osmi členských států, jak probíhá sestavování této monitorovací zprávy, jaké budou výsledky. Mm, a nakonec bych se rád zeptal pana komisaře jakou podporu potřebuje, jakožto komisař od nás, poslanců Evropského parlamentu, abychom společně dosáhli cílu za Evropskou unii. Děkuji vám. Děkuji, Pedro Silva Pereira. Obrigado, prezident. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát, pane před, paní předsedkyně, děkuji mnohokrát pane komisaři. Vy jste prvním měsícem ve funkci a tento měsíc byl měsícem velkého úsilí a angažovanosti a já si myslím, že mohu také říci, že jste si správně nastavil priority. A zdravím také tu konvergenci mezi vašimi politickými snahami, které projevila Evropská unie, a mezi zprávou generálního tajemníka OSN. To si myslím, že je velice dobrá věc, dobré znamení. A také Souhlasím s tím, co jste potrhl, co jste potrhl ve svém vyjádření úvodními, že je důležitá ta implementace. Můžeme mít skvělé cíle, když nebudeme mít dobré prostředky pro to, aby ta implementace byla adekvátní, tak prostě našich cílů a výsledků nedosáhneme. Eh, komise připravuje své sdělení pro které předloží koncem ledna. Parlament připravuje svou zprávu na základě dokumentu, který já sám eh, budu předkládat tomuto výboru. Je to dokument o finančních prostředcích po roce 2015. A já bych rád ještě řekl několik slov eh, k jednomu tématu, a totiž, jaké podmínky a možnosti má EU, aby byla věrohodná, co se týče finančních závazků, která sama nerespektovala v posledních letech z těch důvodů, které známe, ale skutečně nerespektovala své finanční závazky. A jaké nové finanční nástroje, zcela konkrétně, můžete zmobilizovat proto, aby společně s, s tou oficiální rozpočtovou pomocí jsme měli potřebné prostředky pro politiku, která skutečně bude schopna přinést ty výsledky, které si přejeme. Děkuji mnohokrát. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, eh, vítám pokrok, jehož bylo dosaženo eh, se skupování eh, trvale udržitelných rozvojových cílů. Také vítám přístup ke koordinaci pod vedením paní Mogheriniové s tím, že tedy budete spolupracovat s Úřadem pro vnější činnost. Ale důležitá je globální koordinace, jak správně uvádíte, pane komisaři. Evropská unie je skutečně největším aktérem v oblasti rozvojové spolupráce, rozvojové politiky, ale jsme také vedoucím aktérem v oblasti obchodní politiky a obchod a pomoc jdou ruku v ruce. A ve vyjednávacím kole z Doha, z Doha v rámci VTO je hlavním cílem podpora rozvoje, zvláště u těch nejméně rozvinutých zemí. A samozřejmě rozvojová, rozvojová pomoc, systém Aid for Trade, tedy eh, pomoc formou obchodu, je výraznou motivací pro rozvoj. A dalším propojícím prvkem je nejenom změna klimatu, ale také ochrana biologické rozmanitosti a podpora trvale udržitelného rozvoje ve světě. Zcela jistě potřebujeme také zdravý finanční systém, který má být trvale udržitelný. To je také naším cílem do budoucna, proto doufám, že pod vedením paní Mogheriniové eh, bude možné dosáhnout výrazné koordinace těchto oblastí politik abychom mohli účinněji ovlivňovat rozvoj ve světě s tím, že budeme podporovat trvale udržitelný rozvoj ve všech oblastech. Ehm, co k tomu můžete dodat k této globální koordinaci? Děkuji. A další doru, Claudia Funt z Zulika, pak Judy Sanger, TV Lines. Thank you very much. Uh, uh, Děkuji mnohokrát, paní, pane komisaři. Vy jste členem nové komise která by měla přinést nový život programů spolupráce partnerství, posílit spolupráci mezi členskými státy a, jak jste sám zmínil, eh, postavit se zásadnějším problémům eh, v rozvojové spolupráci. Nakonec eh, na tom všem závisí důvěryhodnost Evropské unie image Evropské unie. Zda se tedy podaří programy implementovat. Na tom ta důvěryhodnost závisí. Myslíte si, že by tedy komise měla předložit jasnou strategii, jak zlepšit synergickou spolupráci mezi institucemi a agenturami EU v rámci rozvojové spolupráce s tím, že dokonce zváží případnou fúzi některých agentur a institucí, aby ta spolupráce byla více provázána. A za druhé, víte, že předsedám jedné z kontrolních skupin, pracovní skupiny A, a dokumenty, které dostáváme, jsou neveřejné a důvěrné. Proto jsme závěry, eh, k níž jsme došli, nepublikovali, protože naše závěry obsahují také odkazy na op Psah dokumentů, které jsou neveřejné, které nám posílá komise sama. Nicméně, jakožto poslanci se zodpovídáme svým občanům a transparentnost je základem legitimity Evropské unie. A právě e, v důsledku toho může pak parlament přijmout usnesení, že pokud se domnívá, že komise překročila své pravomoci, které jsou jí uděleny základními akty, tak parlament může takové usnesení samozřejmě přijmout a pokud tak učiní, může to tak učinit jenom veřejně. A to by pak znamenalo, že návrh prováděcí opatření a reakce parlamentu na to se stane okamžitě věcí veřejnou. Zajímalo by mě, zda bychom mohli mít jasno v tom, aby naše kontrolní práce mohla probíhat co nejtransparentněji pro naše občany, ale zároveň nechceme ohrozit práci Evropské komise. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám na pana komisaře otázku týkající se těch konfliktních minerálů. Tento výbor sepisuje svůj, svoje stanovisko, či spíše pan zpravodaj se tím zabývá, k legislativě týkající se dovozu konfliktní minerálu do Evropské unie. INTA, to je vlastník té složky. No a už pan komisař příslušný má zveřejnit sdělení o doprovodných krocích Ono se to zatím neobjevilo na pořadu jednání Evropského parlamentu, ale je to klíčový prvek v té mozaice toho, co musíme mít v praxi, protože legislativa se týká pouze dovozu sem a případně práce či zpracovávání těch minerálů jde ve světě. Ale vytváření dobrých podmínek pro udržitelný důlný průmysl v oblasti těchto minerálů v afrických zemích a jinde ve světě, to je problematika sama o sobě. A pokud by pan komisař rovněž pojal i tyto záležitosti mezi ty doprovodné kroky či doprovodná opatření a jelikož se právě pracuje na této problematice udržitelné rozvojové pomoci, mohl byste nám říci něco o případném harmonogramu, časovém harmonogramu, kdy se ujmete této problematiky? Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice ráda, pane komisaři. Že vaší prioritou je boj proti nerovnosti, a to jak uvnitř států, tak mezi státy. Nám je také o přístup k zdrojům, vy jste o tom již hovořil, voda, zdraví, příjmy a tak dále s čímž souvislí celá řada dalších věcí, kterým se věnujeme každodenně, ale věnujeme se jim, až když jsou akutní, ale oni v podstatě akutní nejsou. Je třeba, aby se k ním zvolil strukturální přístup, například k otázce migrace. Říkal jste je, že jste proto, aby se bojovalo proti nerovnosti, to mohu pouze podpořit a myslím si, že mnoho poslanců tohoto parlamentu to rovněž rádo podpoří. Také jsme s velkou většinou před několika dny přijali zprávu, které se to týká. A všechny frakce si shodly na tom, že boj proti nerovnosti musí být naší nejvyšší prioritou eh, vedle omezení chudoby. Jaké, jakou roli bude hrát komise při dalších vyjednávání a já si myslím, že pokud se nám podaří hovořit jedním hlasem, tak eh, budeme mít mnohem větší váhu. A tady je váš příspěvek a příspěvek paní vysoké představitelky Mogherini naprosto zásadní. Vaše odhodlanost je velmi dobrá, to vítáme také proto, protože si myslím, že pokud budeme spolupracovat, tak se nám podaří přesvědčit členské státy, které tak trochu váhají. Pokud se podíváme na zprávu generálního tajemníka, tak tam se jasně říká, že není možné dosáhnout žádného cíle, pokud se do toho nezapojí veškeré společenské a politické skupiny. V naší zprávě jsme se velice e, zaměřili na to, že pro rozvoj je velice důležitá bezpečnost rada se věnujeme, bude věnovat tomuto tématu eh, rozvoje a pro naši frakce je to také značně důležité, tedy koherentnost, migrace. Musí to být koherentní nejenom s rozvojovou politikou, ale celkově s humanitární politikou. Já se ptám, jak eh, co hláte učinit pro to, abyste naplnil ambiciozní závěry rady, abyste uskutečnil, začal jste již s realizací? Poslední Maria Hojbuk, Erika Guerrero a pak já sama. Maria? Děkuji. Pane komisaři, ve svém projevu jste hovořil také o obchodních dohodách, ale v těchto obchodních dohodách jde o mnohem více než o to přímé propojení s rozvojovou politikou. Jde tam také o nepřípé dopady těchto obchodních dobo. Dohod například TTIP z USA. Co si myslíte, jaké to bude mít dopady na rozvojové země? jaké, jakým způsobem to celkově ovlivní světový obchod. Chceme chránit práva zemí tak, aby mohli spoplatnit, daňově spoplatnit vývozy zdrojů. Pravidla VTO takovéto zdanění vývozu jasně dovolují, nebo jak má být zohledněno v takovýchto obchodních dohodách to, že je důležité pro každou zemi na světě, aby měla svou vlastní potravinovou svrchovanost. Aby se toho docílilo, tak by bylo nutné, aby země mohly chránit vlastní trhy s potravinami. Vy jste říkal, že zemědělství je klíčovým sektorem jak v rozvoji ekonomiky, tak v boji proti chudobě. Ráda bych tedy si od vás vyslechla, co si si o tom myslíte. A ještě zmíním zcela konkrétní problém právě také s ohledem na nerovnost. Stále ještě existuje nucená práce v Uzbekistánu v sektoru pěstování bavlny. Parlament v minulých letech eh, opakovaně vyzýval komisi, aby Eh, jasně potírala tuto situaci, tak jak to stává v našich usneseních, ale situace pracovníků, pracovníků v tomto sektoru zůstává stále stejná, nezměnilo se nic. Eh, jaké konkrétní opatření hodláte zavést eh, v rámci evropských programů pro rozvoj venkova v Uzbekistánu tak, aby tyto problémy přispěly jasně k boji proti nucené práce. Máme i nadále dávat miliony eur do rozvoje venkova v této zemi, i navzory tomu, že tam přetrvává nucená práce, anebo jak jsou ty peníze kontrolovány, jak je tedy kontrolováno, že ty peněžní prostředky se skutečně používají na boj e, proti nucené práce. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři. Je mi líto, že jsem nemohl být přítomen na začátku při vašem úvodním projevu, ale tak, jak to již zde v parlamentu bývá, někdy se různé schůze překrývají. Rád bych zmínil ještě dva aspekty a mám k ním doplňující otázku za prvé. Hlasování, to se týče dárců. V parlamentu minulém volebním období jsme měli petici, jako si žádost na komisi, kde šlo o to, aby komise přišla s návrhem, který by se týkal koordinace dárců. Od té doby jsme o tomto tématu nic neslyšeli, takže se ptám, zda komise něco takového plánuje, zda je to součástí vašeho pracovního programu. Jde tedy o lepší koordinaci, lépe naplánovanou koordinaci, tak aby pomoc byla efektivnější a abychom zároveň mohli uspořit. A dále, co se týče roku 2015, bude se konat jistě celá řada mezinárodních zasedání v rámci mezinárodního roku a na nich se bude mezi, mimo jiné hovořit také o očním plánu 2005 až 2015 pro snižování rizik katastrof. Jde tedy o preventivní politiku, tak, aby se podařilo mít účinnou prevenci proti katastrofám, lepší ochranu a také jde o to podpořit udržitelný rozvoj. A v této souvislosti bych se vás rád zeptal na to, zda komise již v souvislosti s této mezinárodní konferencí naplánovala již něco konkrétního. A nyní z mé strany. Ten cíl 0,7%, i když se to zemím nepodařilo, tak by se přesto o to měli snažit. To by tam mělo zaznít. Ten akční plán v oblasti rovnosti pohlaví, tam potřebujeme konkrétní pokroky. Minulý týden jsme od doktora Megagi Mukwegeho slyšeli, k čemu tam dochází v Demokratické republice Kongo potřebujeme konkrétní pokrok. Dvě konkrétní otázky. Než jste se dostali, tak jsme hovořili o absolutorích na rok 2014, o tom vyjednávání na rozpočtu a my bychom rádi věděli, čím budete argumentovat, aby se vám od komise podařilo dostat ty prostředky, které chcete, aby to nebylo jenom tak, že budete pobíhat a nakonec toho nic takzvaně nedopadne. Eh, hovořím trochu přehnaně. A nyní Afrika. Loni byl summit o Africe, co z něho vzniklo. Jak to propojíme, rozvojovou politiku s hrozbou terorismu, abychom vůči Africe jednali nějak spojitě. Já jsem byla minulý týden na konferenci, kde právě jsem si vyslechla, že terorismus znamená e, propojení s chudobou. Mladí lidé, kteří nemají co dělat, nemají práci, pro ně je to atraktivní připojit se k těmto organizacím. Mm, zkoušíte propojit spravedlnost a e, ty, tuto problematiku s rozvojovou záležitostí. No, pane komisaři, máte tady toho mnoho. Přišel jste poprvé, no tak když se všechno nepodaří, tak vás zveme už nyní na příště. Děkuji, ano. Je těch otázek spousta. A samozřejmě, že už nyní se vynasnažím reagovat na většinu z nich. Ale důležité je, abychom v tom dialogu pokračovali. Nikoli takto obecně pouze, protože samozřejmě, že to je jenom takový úvodní dialog. A tím je jasné, že má trochu obecnější povahu. Já se rád pustím do podrobnějších diskusí s tímto výborem u mnohých záležitostí, které jsme dnes nakousli v obecném smyslu. Například bychom mohli uspořádat dialog, který se bude věnovat pouze problematice globální koordinace, případně koordinace um, té asistence, případně konfliktním minerálům a boji proti obchodování s nimi a tak dále. Čili co uznáte za vhodné, tak si to zkusíme takto tématicky zúžit a můžeme uspořádat dialog k tomuto tématu. A nyní pár odpovědí k tomu, na co jste se konkrétně ptali. Ptali. Ano, uvědomujeme si, že podvýživa je důležitou prioritou. Registrujeme ji, zabýváme se jí. A je to i aspekt všech těch programů pomoci u mnohých zemí. Já jsem právě před pár týdny v Římu se účastnil druhé světové konference týkající se eh, nutriční problematiky a podvýživy. A to bylo takové dobré forum, kde Evropská unie mohla prokázat, že její závazek jde dále než pouze ty klasické cíle tisíciletí a že podvýživa je prioritní pro nás ve smyslu udržitelných cílů. Určitých pokroků už bylo dosaženo ke snižo- v oblasti snižování hladu. Z toho 1,2 milionu na 800 milionů hladových. Ale to je přesto příliš mnoho, i když eh, se to snížilo. I jedno hladové dítě je o jedno dítě příliš mezi hladovými. Proto bych rád se věnoval společné diskusi o tom, jak nejlépe monitorovat závazky v oblasti nutriční pomoci. Zprávu jsme rozeslali radě i parlamentu v listopadu a já s radostí očekávám, že na ní zaostříme a budeme se jí konkrétně věnovat a že i ve, e, tato sněmovna a váš výbor se budou otázky, otázkami závazků v oblasti nutričních cílů a politik zabývat. Koordinace obecně, případně konkrétně, mezi členskými státy a evropskými institucemi. Tady se to snažíme řídit trojkolejně. Za prvé bychom si přáli lepší koordinaci u těch programů pomoci. I u konkrétní pomoci, kterou poskytují členské státy. Tam se snažíme pokročit, už v podstatě jsme pokročili v oblasti koordinace s dárci. Zlepšuje se to. Zejména ve spolupráci s českými státy. 40 to jsou naše partnerské země a ty všechny jsou součástí těch společných programovacích postupů a mezi nimi jsou i členské státy, tedy komise, členské státy a ostatní partnerské země. Je nás 40 a 20 z nich, 20 programovacích cvičení už bylo završeno, takže zdá se, že v konkrétní smyslu si přece jen už vedeme lépe v té oblasti koordinace vlastních programů členských států v partnerských zemích. Pak ta druhá kolej, ta druhá linie, to je přímo s partnerskými zeměmi. Tam máme tu agendu pro změnu, jak víte. A tam naše asistenční programy zaměřujeme na ty nejméně rozvinuté země, země, které to potřebují nejnaléhavěji a snažíme se z programového pohledu zaostřit na určitá odvětví. Ta, u níž se to nejlépe vyplácí a tam spolupracujeme v tom, jak je identifikovat s těmi partnerskými zeměmi. Tam se ta koordinace zlepšuje rovněž. Ale kde si musíme vést lépe, je lepší koordinace dárců v globálním celosvětovém měřítku. Máme jak velké dárce, tak i nové dárce, které se neustále objevují. Se Spojenými státy tam už máme konkrétní příklady, kde se můžeme pochválit, kde se můžeme pochlubit určitými výsledky kde se dokonce můžeme propracovat na úroveň vzájemného sdílení finančních facilit u určitých programů, které se pak budou v programovém smyslu řídit například buď z USA a přitom oni budou sahat i k našim finančním zdrojům a naopak. S Čínou, tady bych chtěl říci, možná tam máme důvody k optimismu ve smyslu lepší koordinace dárcovských aktivit. Já jsem byl před deseti dny v Číně a tam jsme s čínskými protěžky to probírali a došli jsme k závěru, že samozřejmě naše politiky v oblasti rozvojové pomoci jsou každá trochu jiná. My se pouštíme spíše do pomoci v oblasti sociální infrastruktury, zdravotnictví, školství, kulturální projekty, potravinová bezpečnost a tak dále. Čína se orientuje spíše na investice v té rozvojové pomoci. Snaží se investovat například do infrastruktury. Ale obě strany si začínají stále lépe uvědomovat a chápat, že u té koordinace jde o to nekritizovat se zbytečně, neshazovat úsilí proti strany, ale spíše vidět, jak se to doplňuje. Navíc nestojí ani za to vzájemně soutěžit. Spíše se snažíme přijít na to, jak ten model co nejlépe utvářet komplementárně, tak aby ta země, ten příjemce těžila z obou stran. Takže tam doufám, brzy bude šance si to s čínskými partnery lépe dohodnout, probrat a dohodnout se na tom, jak například v Africe nejlépe vyvinout eh, tu pomoc, tu koncepci. Čili to by byla EU, Čína a Afrika a tam budeme mít koordinační iniciativu. A je to naše priorita. Nyní ta kontrola, to bedlivé monitorování, zejména toho rozvojového fondu evropského tady ve výboru DV, případně v parlamentu, opravdu stojí za to se k této záležitosti čas od času vracet, ale přesto si myslím, že už ten kompromis je takový nosný a díky němu ten strategický dialog, ať už mu budete říkat jakkoliv, se může posunout ku předu jak si to představujeme u DCI, tam je to institucionálně trochu jasnější i v praxi, jak eh, ta bedlivá kontrola, to sledování funguje. Ale u těch EDF, tam jsem ochoten jít co nejdále je to možné v tom, jak ten dialog udržovat a podrobovat se například kontrole Evropského parlamentu do té míry, do jaké je to povolené, objektivně potřebné a zapadá to do stávajících institucionálních specifik a do toho rámce, který máme k dispozici. Tedy jsem ochoten zkusit zorganizovat další kolo diskusí o tomto problému. Neměli bychom ale v tom vidět nějakou rozbušku ve smyslu našich vztahů, vztahu výboru DV, komisí a tak dále. Spíše naopak, já bych rád, aby ten váš parlament se přátelsky do toho vložil a to na co nejvyšší úrovni. Nikdo vám nebude bránit ani v oblasti strategického dialogu, ani postupu kontroly. Konfliktní minerály. Měli jsme mnoho příležitostí se s tím zabývat, dokonce i v průběhu mého slyšení v tomto výboru jsem se snažil k tomu přistupovat velice kolegla, kolegiálně a zároveň institucionálně. Požádal jsem vás, dejte nám čas, dejte nám rok, případně dva, abychom se podívali na to, jak ta dobrovolná certifikace funguje. Zda se tento postup osvědčí a pokud je to potřebné, tak po tomto období bychom se mohli posouvat postupně směrem k něčemu více závaznému. S plným respektem vůči kolegiální diskusi v rámci komise a probral jsem to s celou řadu jak kolegů, tak europoslanců, mohu dnes říci, že by možná stálo za to si znovu k tomu sednout a shodnout se nad tím rámcem, nad omezeními a rovněž nad určitou bilancí nákladů a výhod případného povinného systému, ať už z pohledu legislativy nebo jiné úpravy u konfliktních minerálů. Protože já se domnívám, pokud se začneme ubírat tímto směrem, tak nemůžeme uvažovat pouze o tom, že to bude něco závazného jako takové. Tam bychom v tom kontextu měli vidět i určité stimuly pro ty zainteresované strany, kterých se to bude týkat. Společně s kolegou komisařem pro obchod a služby bychom byli ochotní tuto záležitost otevřít v zájmu nalézt nejlepší možná řešení, která budou schopna postihnout objektivně existující problémy, které pozorujeme v té oblasti. obchod. Hovoříme-li o vlivu, úloze obchodních aspektů u do... rozvojových politik obecně při dosahování například pokroku v našich partnerských zemích, tak bych řekl, že nikdy jsem se nedomníval, že obchod bude jediným stimulem jediným tím přitažlivým prvkem, který může přispět k lepšímu růstu obecně hospodářství v těchto zemích, případně soukromého sektoru. Já jsem na obchod pohlížel vždy v kontextu obecného přispění a pomoci soukromému sektoru, systému pobídek, zlepšování kapacity daného státu řídit struktury u sebe, podporovat mikropodniky, malé střední podniky, iniciativy. A pak pouze máme-li už k dispozici takovéto podhoubí, takovýto lépe vyvinutý potenciál, lze uvažovat o otevření, dalším otevření evropských trhů na obchod s danými zeměmi. A zejména na mezinárodní úrovni, tam můžeme sáhnout k eh, tomu, co nabízí Světová obchodní organizace, eh, nějaké zprostředkování, úprava těch podmínek a tam právě naše partnerské země v té rozvojové oblasti to mohou vnímat jako správný stimul k růstu. Otázka nucené práce. To se samozřejmě velice těsně váže s obecným tématickým programem či programy které se vážou i s otázkami genderovými, dětské práce. No a znovu se vracíme v podstatě k lidským právům v těmto partnerským zemím u těchto partnerských zemí. My jsme vždy uvažovali a nezapomínali jsme nikdy na otázku nucené práce. V některých zemích máme už určitá dobrovolná ujednání, která se ubírají směrem k postupnému snižování, případně postupnému zrušení nucené práce. uvažujeme o takové speciální iniciativě, která by mohla mít místo v příštím roce a která způsobí, že naše rozvojové programy a iniciativy se lépe soustředí a přispějí konkrétními iniciativami ke snížení, případně zastavení nucené práce, tedy moderního otroctví v výrobních procesech v našich partnerských zemích. Co se týče obnovy po katastrofách, samozřejmě předpokládám, že proběhne konference v Japonsku, na kterou se těšíme a rád bych to propojil s naším příspěvkem ke zmírnění následků katastrof. Máme obecné trvale udržitelné rozvojové cíle eh, a to k ním patří bez ohledu na to, že do chvíle, kdy proběhne ta další konference, eh, už budeme mít finalizován rámec pro tyto trvale udržitelné cíle rozvoje. Ale Eh, ať už eh, zvažujeme jakoukoliv pozici k těmto cílům eh, a co si připravujeme jakožto vlastní kroky ve snaze plnit tyto trvale udržitelné cíle, musíme je vždy převést do konkrétních kroků, abychom přispěli ke snížení rizika katastrof, ať už jde o katastrofy přírodní nebo katastrofy, jejichž příčinou jsou lidé. Rozpočtová omezení e, ta samozřejmě nás v každé chvíli, včetně právě této chvíle, omezují, omezují naše rozvojové programy a projekty. A e, generální ředitel se samozřejmě velmi výrazně tady eh, na tomto podílí, pokud jde o eh, přípravu plateb, které můžeme zatím provést v rámci platebních limitů pro letošní rok. tak bych rád připomněl, že bychom chtěli zachovat Eh, finanční programy pro nejméně rozvinuté země, eh, také programy, které implementujeme spolu eh, s aktivními organizacemi občanské společnosti. Ale kritéria pro volbu, když eh, hovoříme o škrtech v platbách, tak jsou velmi citlivá, ale přesto eh, tuto eh, proceduru musíme postoupit poprvé. Nás to čeká v následujících měsících a bohužel takové škrty budou muset přijít i v příštím roce. Problematika bezpečnosti a rozvoje. To je úzce provázané samozřejmě ehm, a v každém případě platí, že eh, rozvoj bez bezpečnosti nemůže nastat bez stabilního prostředí, tedy konkrétní eh, partnerské země nebo celého regionu se neobejdeme tam a zároveň nemůže být ani bezpečnost a stabilita bez skutečného rozvoje. Proto ten rozvoj vždycky zdůrazňujeme a proto přistupujeme k této problematice jako problematice, která je vzájemně provázaná. Vždycky existuje souvislost mezi bezpečností a rozvojem. Nemáme žádný problém v konkrétních opatřeních, která mají být přijata, abychom lépe ovlivnili bezpečnost eh, nebo boj proti terorismu například. Eh, k tomu se nám nabízejí rozvojové nástroje a programy, ale někdy se zdá, že se spíše blížíme situaci, kdy uvažujeme o nových eh, právních a politických rámcích, které, které by umožnily lepšímu fungování tohoto propojení. Protože samozřejmě máme ještě určité obavy, máme nezodpovězené otázky v tom, jak financovat některé bezpečnostní operace. Zda jde tedy pouze o přesun z jedné obalky do druhé. A možná by bylo vhodné si to projistit projednat a promyslet celkově znovu, například při střednědovém hodnocení mezi eh, víceletým finančním rámcem a jednotlivými programy. Budeme si klást otázku, zda by stálo za to mít celá nový právní rámec, spolu s tím rámcem finančním, který by umožnil efektivní propojení právě problematiky vnitra bezpečnosti s finančními otázkami a s otázkami rozvoje. To tím jsem se doufám přiblížil k zodpovězení většiny otázek. Migrace, na to také padl dotaz, ale už jsem o tom hovořil. E, interní a externí prvky e, e, vždycky musíme zvažovat. Právě aspekty migrace budou eh, mezi našimi prioritami a za několik málo týdnů nás čeká užší diskuse o eh, úloze eh, Eh, migrace, o snižování nelegální migrace, ale zatím proběhla první fáze toho, eh, co nás čeká ve spolupráci s dalšími službami komise. A zcela jistě budeme muset vytvořit napojení mezi dvěma aspekty, interními a externími konsekvencemi migrace a to nám zcela jistě nabídne velice jasný balíček, který by nám pomohl ujasnit, co migrace znamená a jak se můžeme snažit zmírnit negativní aspekty migrace Eh, ať už v té vnitřní situaci, ale také jak zmírnit eh, negativní aspekty migrace na eh, vnější činnost a rozvoj tedy v našich partnerských zemích. Děkuji vám, pane komisaři. Já myslím, že jste zodpověděl opravdu velkou spoustu otázek, pokud tedy někdo má neodkladnou záležitost. Ano, my jsme si možná nerozuměli. Já bych ráda hovořila o závazných a nezávazných opatřeních, ale já si nemyslím, že by to spadlo do všech kompetencí. Mě zajímala právě komunikace, e, za kterou i odpovídáte, tedy jaká budou doprovodná opatření pro to, aby e, probíhal trvale udržitelná těžba Zda tedy můžete specifikovat, co tam plánujete, jak to chcete financovat, zda se to bude moci financovat z 11. Evropského rozvojového rámce, protože to je, ale pokud taková odpověď nemůže být dnes, tak budu ráda za odpověď písemně, ale chtěla bych znát stanovisko komise a situaci v této oblasti. Děkuji, ano, teď jsem to pochopil, máte naprostou pravdu. A Musím přiznat, že... Musím přiznat, že tam stále ještě nejsme. Že to jsme zatím na palubu nepřibrali. Jak se vypořádat s aspekty rozvojovými v oblasti konfliktních minerálů přímo v rozvojových politikách. Ale, jak už jsem se snažil vysvětlit, spíše se snažíme pojímat všechny obchodní i rozvojové aspekty této záležitosti a připadá mi, že nejlepším přispěním té rozvojové složky a mě jako komisaře, který je za to odpovědný v kolegiu rovněž, bude vypracovat sdělení a podrobnější analýzu toho, jak situace vypadá a jaké mohou být dopady současné situace. Děkuji, pane komisaři. Děkujeme velice srdečně, že jste přišel mezi nás. O 20 minut jste se trval déle, no jsme velice rádi, doufám, že vám to nepokazí mm, večer a budeme se těšit na další zasedání, milí kolegové, jelikož jsme už vyřídili všechny body pořadu jednání, pokud nemáte nic naléhavého, nemáte nic do různých, nevím o ničem, dobrá. Uzavírám tedy zasedání a připomínám, další zasedání se bude konat 21. a 22. ledna. Sice to připadá, mi to připadá trochu předčasné vám blahopřát eh, a popřát vám veselé Vánoce, ale pokud se nesejdeme ve Štrasburgu, tak už vám si to dovolím přát a pane komisaři, my se neuvidíme, tak to přeji i vám. Děkuji vám kolegové a hezký večer.